že naše eh, prostředky budou odvedeny teroristům nebo režimu. Eh, žádná rekonstrukce nemůže nastat před nastartováním politického procesu. My budeme pokračovat v sankcích proti jednotlivcům i subjektům, které jsou navázány na režim a které jsou eh, represivní a nechrání syrské obyvatelstvo. Eh, konflikt, jak jsem říkal, je geopolitickým zápasem. Evropská unie má odpovědnost eh, syrským lidem, ale také v ochranu vlastních zájmů a musíme posílit na naše úsilí v nalézání společných zájmů s jinými mezinárodními hráči Rusko, Turecko, Spojené státy a dalšími a e, doufám, že i ve Washingtonu budou mít příležitost k těmto diskuzím. Grupy Europejské partii Ludových křesťanství. Děkuji mnohokrát a nyní za

Bardzo dziękuję pani poseł w imieniu grupy Děkuji mnohokrát. A ve jménu, socialistů a demokratů má slovo paní Katy Piry na minutu. Děkuji. Eh, na <clears throat> název dnešní eh, debaty je ironický vzhledem k realitě, protože v eh, reálu žádné bezpečí v Syrii není. Jsou to, mm, jsou to miliony uprchlíků, které byly, kteří byli vyhnáni a nyní čekají na hranicích. Je tam jenom ničení a s, smrt zničeny nebyly 38, 68 Eh, nemocnic eh, uprchlíci bez jídla a pití. Syrský eh, režim a jeho ruští a iránští zastánci používají nehumánní techniky, napadají nemocnice mm, a vlastně se dopouštějí zločinu na celém lidstvu. Doufám, že Bashar al-Assad jednou skončí u nás, tedy v Hágu, aby bylo dosaženo alespoň nějaké spravedlnosti spravedlnosti za utrpení milionů Syřanů. Děkuji vám mnohokrát za Renew Europe. Má teď slovo paní Hilde Wortmans na půl druhé minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane Borelli. V roce 2018 jsme věděli, že došlo k velkému tlaku, že tady byly problémy s Asadem a Amerika prostě nechala eh, syrské obyvatele jejich osudu. A Evropa, to je třeba říci, také příliš mnoho neučunila pro demokratickou opozici. Eh, je to snad konflikt bez vyhlídek, všichni to říkají, člověk tady se potácí od Ruska k Turecku a podívejme se, jak milion lidí jsou na útěku. Otázkou je, co může a musí udělat Evropa. Samozřejmě se o tom snadněji hovoří, než aby se něco dělalo, ale to je právě ten problém. Evropa musí něco učinit, Putin a Trump měli volné ruce a proto se teď nacházíme v této tak špatné situaci a musíme také naprosto zřetelně říci, že je veliký rozdíl na radě, rozbroj. Jsou tady ti, kteří jsou blíže Asadovi a ti, kteří stojí jinde. Jak už říkám, Evropa není jednotná, ale Evropa může přispět k trvale udržitelnému řešení. Budeme mít jedinou, budeme-li mít jednu společnou strategii všichni dohromady. A čas kvapí je třeba něco dělat, pane Borele. Evropa musí rychle předložit nový plán a je třeba také uvolnit k tomu prostředky. Ale to nejdůležitější je skutečně začít konat. Je třeba pomoci ženám a dětem. Děkuji mnohokrát paní poslankyně a za frakci ID Ma- Thierry Mariany. Děkuji paní předsedkyně. Devět, devět letech chyb Evropská unie členské státy zastávaly radikální postoje v syrském konfliktu. Eh, na jedné straně podporovali rebely, na druhé straně eh, se to týkalo tedy syrské vlády. Jak vypadá realita? Naši favorité eh, nakonec byli přehnáni islamistickou frakcí, protože byli jenom takovou malou skupinkou v celém toho konfliktu. A pak tady máme útoky na Francii, na křesťanskou menšinu. A nyní se snažíme najednou zalíbit panu Erdoganovi, eh, Saudské Arábii a dalším. Evropská unie najednou zjišťuje, že eh, džihadisté stále ještě velí v Alepu. A minulý týden tady byl mluv, mluvčí Jare al-Islámu, který terorizí region Aguty a ty ten byl zatčen v Marseji díky e, vízu Erasmus. A to e, si myslím není <laughs> dobrá politika, je to politika velice špatná, stejně tak, jak se to projevilo v Mosulu a v Race. jste tam konali strašné skutky, ale já tady připomínám zprávu Rady bezpečnosti z minulého roku, Idlib je největší středisko zahraničních teroristických bojovníků, těch teroristů. Co udělají ty teroristé? Ty se vlastně přesunou zpět do Evropy ale tady je nikdo nechce. Takže bychom měli to nechat na syrské vládě, aby si převzala kontrolu nad svým územím a e, vlastně zničila, vyhladila ty rebely a tak zajistila v zemi mír. Děkuji. Děkuji nyní paní Neumann za zelené, má jednu minutu. Po Idli, do Idlibu uprchli všichni ti lidé, kterým se nepařilo utrhnout ze Sýrie. Tři milionů lidí jsou tam vlastně uzavřeni v zástupce válce, která se odehrává na úkor těch nejslabších. Jsou útočeno na civilisty, na nemocnice, používá se tam Eh, bomby hm, toho nejhoršího typu. Je to eh, zcela eh, hrozná situace. My bychom měli jít a učinit více než jenom humanitární pomoc. Zdokumentovat válečné zločiny, rozšířit sance také na odpovědné osoby v Rusku a Turecku. A také bychom měli zavést kontingenty pro přijímání těch nejslabších, abychom je dostali z Idlibu pryč. Pane Boreli, Toto obšírné komplexní politické řešení, jak jste o něm hovořil, momentálně nikdo k dispozici nemá. Proto je důležité, abychom konce důsledným způsobem šli těmi malými kroky, dělali malé kroky pro to, abychom alespoň něco učinili proti těm krutostem, které se odehrávají v Idlibu a já doufám, že se to podaří na příští schůzce ministrů zahraničí. Děkuji a nyní má slovo za skupinu RKM pan poslavec Džambacky na jednu minutu. Děkuji bardzo. Uvažujeme gospožu předsedatu, uvažujeme kolegy. Paní předsedající, kolegové, já jsem od pana já bych eh, chtěl položit otázku vysokému představiteli, co eh, Evropa může udělat a co, proč to nedělá. Eh, ta odpověď je, že se nedá nic dělat, dokud ne, se neprodají zbraně Saudské Arábii a dokud, nebudem, dokud budeme zavírat oči před Mm, vládci, jako je Erdogan. Pokud si budeme myslet, že jsou to umírnění islamisté, tak nemůžeme dělat vůbec nic, jenom tady o tom debatovat. Kolegové, jak víte, usmí, umírnění islamisté usekávají křesťanům hlavy a e, vaše vlády vlastně financují e, e, válečné zrádce a teroristy a pokud si to neuvědomí, tak nemůžeme dělat nic. Děkuji a nyní za NGL pan Georgiou na jednu minutu. Vážený pane Borelli, Nepotřebujeme tady teď žádná slova, popisování eh, tragedie v Sýrii, protože to není ani slovy popsatelné. Eh, je to hanebné v Idlipu. Tam jsme měli 700 syrských studentů, kteří byli uneseni tureckém podporovanými silami. A milion osob je vnitřně vysídlené bezpečnostní pásmo, které bylo třeba mm, vytvořit ze strany Erdogana, se stalo bránou do pekla. Nehovoříme tady o číslech. Hovoříme tady o osobách, o dětech, kteří mají duši, kteří mají své sny. A o tom se nemluví. Toto pásmo je velice rizikové a tady se hraje o humanitu, o lidskost. Jsou to ďábelské smlouvy a jsou to lži, které tu zaznívají. Děkuji a teď má slovo Isabel Santos. Děkuji, paní předsedkyně. Více než 13 700 mrtvých, sta tisíce vnitřně vyčílených během posledních měsíců. Takto je popisována realita na severozápadě Sýrie. To je strašlivá humanitární situace. Země Sýrie je ničena devíti lety války. Lidé neskutečným způsobem trpí. Zejména civilisté jsou zničeny základní infrastruktury a e, celé to stále pokračuje. Lidé vnitřně vysílení nemají střechu nad hlavou a chybí jim základní statky. Je důležité, abychom i nadále poskytovali humanitární pomoc syrskému lidu a je třeba, abychom vyvinuli nutné úsilí pro to, aby se dosáhlo eh, udržitelné dohody, která bude v souladu s rezolucí 2254 Rady bezpečnosti OSN. Pane vysoký představiteli Borely, vy s, s vaším kolegou jste přišli s takovou výzvou, aby se vytvořily humanitární koridory, kde by byly nutné podmínky pro to, aby pomocné týmy mohly poskytovat pomoc syrskému lidu. Já se vás ptám, jaká reakce byla na tuto vaši výzvu? Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo pan Jan Kristof Etienne na minutu. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Od roku 2019, a vy už jste se o tom zmínil, pane Borely, eh, konflikt znovu vzplanul. Máme tu milion mm, eh, vysídlených a 2019, představme si to, kolegové, provincie Idlib a okolí takřka denodenně je bombardováno asatovým reži, mm, samotovými vojáky armádou za podpory Rusů Eh, došlo tady mm, k pomoci ze strany mnoha tanků a ozbrojených vozidel. Eh, situace eskalovala až do přímé konfrontace mezi Izraelem a, kon- a Tureckem ze Syrie uprchlo mnoho lidí, 180% žen a dětí. E, toto vyhnání e, je prostě jedním z největ, jednou z největších katastrof konfliktu, který proprkl v roce 2011. Za devět let bylo zavražděno mnoho tisíc lidí, z toho 20 tisíc dětí. A my, Evropané, se na to stále jenom díváme. Musíme se zasazovat o příměří, chránit uprchlíky

Děkuji a teď na minutu paní Kanko. Situace v Sýrii je velmi eh, problematická. Od roku 2011 bylo zabito 400 tisíc lidí. Eh, je to eh, hluboký konflikt, kterému se obtížně hledá řešení utrpení syrského národa a je po dlouhou dobu příliš hluboké. 17 miliard pomoci pomoci šlo do Turecka a rada to eh, podpoří, ale to jsou jenom eh, malé eh, náplasti na velké rány. OSN, USA a další mezinárodní hráči musí dělat vše v jejich silách, aby zastavili eskalaci a zmrazili tento konflikt, aby mohlo dojít k klidu zbraní a zachování křehkého míru. Vliv <clears throat> Evropy bude malý, pokud nebude Evropa hovořit jedním hlasem eh, na úrovni EU i na úrovni NATO. Elegantní řešení neexistují, je tady jenom urgentní potřeba pragmatismu a diplomatické vůle. Udělejme to. Pan posel Nikolaj. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Nikolaj Vilunce na jednu minutu. Revolutionen i Syrien startede som et folkeligt oprør mod et brutalt diktatur. Je třeba něco udělat proti tomuto diktátorovi. Podívejme se na eh, to, že zásahy Evropy zatím ztroskotaly. Sýrie se stala bojištěm pro regionální hlavní moci, mocnosti. Pardon. Turecký prezident Erdogan Eh, využívá své milice pro to, aby zasahoval v Sýrii a Putin zase využívá Asadův režim eh, a porušuje se mezinárodní právo. Pane Borele, Evropská unie musí podpořit pro demokratické síly v Sýrii. Pojďme uznat Pojďme využívat sankce proti Erdoganovi, aby zarazil tuto invazi a e, pojďme tam nastolit mírotvorné síly tak, aby lidé byli chráněni. To musíte udělat, pane Borele. Jest pytanie do pana posła. Ano, je tady je tady modrá karta na vás. Prosím vás, nasaďte si sluchátka. Přijímáte modrou kartu? Dobrá, takže prosím, pan Mick Bolis má slovo. Já bych se chtěl zeptat posledního řečníka zda přijímá vlastně úlohu, kterou EU, eh, e Spojené státy, Saudská eh, Arábie eh, a další v destabilizaci toho regionu. A uznáváte, že toto je válka, která vlastně je důsledkem zásahu těchto jednotlivých velmocí. Je nesmysl tvrdit, že, že kurdové bojují se Syřany problémy. Ti mají problém hlavně s Tureckem. EU má e, krev na svých rukách. Prosím o Prosím odpověď. Ano, je tady geopolitický zájem v Syrii, ale jak také víme, mírové demonstrace stovek tisíc civilistů v Syrii proběhly a volali pro, po svobodě demokraci a, demokracii a tento, toto volání bylo potlačeno Asadovým režimem. A co máme dělat my? My musíme stát na straně Kurdů a pro demokratických sil v Syrii, bojovat za demokracii a svobodu. Jenom tak můžeme dosáhnout eh, eh, míru na Blízkém východě. Děkuji. A nyní prosím eh, pana poslance Piculu. Děkuji. Eh, již devět let trvá válka v Syrii a eskaluje násilí v Idlibu, Idlibu což vedlo k nejhorší humanitární eh, eh, krizi vzhledem k Eh, těmto bojům museli od loňského prosince odejít z domova 400 tisíc lidí. Pro mnoho z nich to nebylo poprvé. 80% eh, z nich jsou ženy a děti. 53 eh, nemocnic muselo zavřít a většina těch dětí, kteří jsou na útěku, by měly být ve školách. 2 miliony 800 tisíc lidí potřebují humanitární pomoc a zhoršují zhoršuje se to v zimě. E, e, Evropská unie, která zajišťuje stabilitu, mír a dialog, musí být aktivní při hledání řešení. To je naše úloha, musíme posílit rozhovory e, s oběma stranami a do, na, na, založit multilaterální platformu. Eh, format nedávné bruselské eh, konference, která dosáhla určitých eh, výsledků, je žádovcí. A dále pan Glucksmann na jednu minutu. Děkuji, pane vysoký představiteli, milí kolegové. Prosím, podívejte se všechny na ty videa, která pos... Baša... jeden voják Bašara Data na sociální uh, E, sítě. On kazal, že tam měl někdo s hlavou obětí. A to je něco, to je takové plivnutí do tváře světa, region Idlib. E, tam vlastně e, se toho zmocní rusové škol. Devět let se to tam již odehrává. A co tady dnes slyším, hemisvěklo, někdo tady chválí A sedu režim, vybízí k vyhlazení rebelů Prosím, já bych vám rád sdělil, že mě to rozhoštilo a že se za to za vás stydím. A já vás, na vás apeluji, pane Borelli, abyste nikdy nenaslechl volání sirén, které chtějí normalizaci s Asad. Nezapomínejme, kdo to je eh, Basar al-Assad a že jeho místo je eh, před Mezinárodním trestním tribunálem. Děkuji mnohokrát, panu poslanci. A nyní tady máme osm přihlášek do Catchy Eye. Připomínám, že je třeba dodržovat přesně čas vystoupení jednu minutu. A jako další dostane hlas pan poslanec Jan Bašesku. Prosím. Pane Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o Sýrii, tak je potřeba si uvědomit, že Evropská unie prošla několika fázemi. Nejdříve Evropská unie chtěla eh, hlavu Bašára Asada na míse. A za poslední dva, tři roky jsme začali říkat, nechceme jeho hlavu, chceme, aby byl souzen. Chceme, aby se v Sýrii konaly volby. To je trošku nekonzistentnost. A já eh, celou dobu váhám. Dlouho, dlouho jsme váhali před tím, než provedeme nějakou intervenci. Nepovedlo se nám zabránit intervenci francouzů a teď si stěžujeme na eh, situaci v Sýrii. Pravda je taková, že Sýrie zůstane pod ruskou kontrolou. A stěžujeme si, že eh, Turecko vtrhlo do severní Sýrie. To by udělal každý stát, aby ochránil své hranice. Takže vážení kolegové, musíme si uvědomit, že chceme-li rozhodovat, musíme se také zapojovat a účastnit. Je třeba neustále odsuzovat katastrofu v Sýrii, ale buď intervenujeme, anebo dovolíme francouzům intervovat, anebo bychom měli přestat vyslovovat politování, protože jsme spolu zodpovědní. Děkuji moc krát a nyní bude mít slovo pan Ruiz Devesa. Na jednu minutu, prosím. A prosím, dodržujte časovou disciplínu. Děkuji vám, pane, paní předsedkyně, a děkuji, pane vysoký představiteli, za to, že jste hovořil o otázce Sýrie. Já to nebudu opakovat. Útoky na civilní obyvatelstvo, současné um-, smrt, zvěrstva, už to řekli mnozí kolegové v tomto sále. Samozřejmě to odsuzujeme a trváme na tom, že je potřeba e, zaručit humanitární pomoci e, přístup do oblastí. Nicméně zdá se, že se nacházíme v situaci, kdy nemůžeme e, Eh, intervenovat nějak prakticky a efektivně. Pokud jde o Libii, tak tam Evropská unie úspěšně vyhlásila zbrojní embargo a e, vysoká představitelka e, se postarala o to, abychom, e, dodrž, abychom dodržovali dohled nad mořem. Je jasné, že syrský režim má k dispozici zbraně a munici a je potřeba pokusit se nějakým způsobem zareagovat a pokusit se o zbrojní embargo nad režimem Bašara al-Asada. Děkuji vám, pane kolego, a slovo má pan Lešek Miller na jednu minutu. z wielkim dramatem i tysiącami problemów chciałem powiedzieć o trzech. Je to dramatická situace. Za prvé sledujeme humanitární krizi. Miliony uprchlíků prchají před válkou. Prchají do Turecka, jsou v táborech na hranicích Turecka. Za druhé máme tady tureckou invazi do Sýrie. To rozhodně nebrání tomu, že by tam pokračovala válka, ale rozhodně to brání humanitární pomoci. A dále vidíme, jak turecká armáda bojuje s Al-Qaidou. Ten motiv Turecka se nám neustále opakuje. Já myslím, že je to e, taková dobrá pobídka k tomu, aby Evropská unie zatlačila na Turecko a vyjednávala s Tureckem. Musíme se také postavit proti pronásledování Kurdů a proti válečným hrůzám, kterých se dopouštějí džihadisté které ozbrojilo Turecko proti Turkurdům. Děkuji. Děkuji. Pan Kostas Mavrides, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád něco vyjasnil. Já neobdivuji v režim. Ruce toho režimu jsou zbrocené krví, ale když poslouchám názory, které tady dnes zazněly, vidím, že asi některé věci nejsou úplně jasné. Já jsem zatím měl za to, že máme jednomyslné rozhodnutí, řekli jsme, že cílem západu a civilizovaného světa je neutralizovat islámský stát, džihadisty. Pokud se toto změnilo, někdo to musí říct veřejně. Takže otázka zní, kdo financuje džihadisty? Kdo posílá vojska, aby dál masakrovala? Kdo už léta tyto lidi financuje? má nějaké jméno. Je to Erdoğan, je to ten, kdo sedí v Ankaře. To je ten velký problém, který máme. A nejde o to, že Asádovi odpouštíme jeho činy, ne. Jde o to, že se odvážeme mluvit pravdu, protože věříme v evropské hodnoty. Děkuji. A nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane vysoký představiteli, já souhlasím s tím, co jste říkal úplně na začátku, a totiž, že v Sýrii a také v sousední zemi čelíme humanitární katastrofě. Je tam asi 10 tisíc sirotků, kteří vyžadují okamžitou pomoc. Moje země se do toho zapojila, kromě toho, co máme v rámci Evropské agendy, zavázala se, že investujeme víc do humanitární pomoci v Libanonu, v Jordánsku a v Sýrii. To, co jste říkal, a totiž je potřeba podpořit tu investici, je velice důležité. Je to důležité dnes, protože Evropská unie je největším dárcem. Ale máme také informace o tom, že z 1,5 milionu křesťanů v Sýrii zbývá jenom asi 200 tisíc. Jejich situace je skutečně dramatická. Měli bychom podpořit nevládné organizace a misionáře. Ty církevní činitele, kteří pomáhají dětem, poskytují zdravotní pomoc. Je to takový důrazný apel na celý svět a Asad už vlastně válku vyhrál. Mnohokrát děkuji a nyní bych ráda předala slovo Sandře Perejře. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tady eh, se vede debata, zatímco v Alepu eh, znovu Asadovy jednotky eh, páchají ohavnosti. A naše debata ve Štrasburku se koná v době, kdy z Turecka putuje vojenský konvoj do Idlibu a e, zostrují se hraniční kontroly mezi Tureckem a Syrií a dochází k porušení územní integrity. Je třeba vybudovat strategický bod, což je ale odpor, což odporuje mezinárodnímu právu a humanitárním právům a e, Evropská unie se chová pokrety, pokrytecky. Je potřeba e, zajistit zvenčí stabilitu a e, suverenitu Sýrie, která musí být obnovena a právě tak musí být dodržováno mezinárodní právo a charta OSN. Děkuji, paní předsedkyně. Syrská armáda pokračuje e, proti Turecku a Americe, zatímco džihadisté sílí v provincii Idlib. Syrská vláda obnovuje hranice a eh, jak džihadisté prchají, tak nacházejí eh, americké zbraně. Eh, provincie dříve kontrolované Al-Qaidou jsou ty, kde tito vražední fanatici byli vycvičováni Amerikou, Francií, Tureckem a Saudskou Arábií a to v rámci Obamova programu Sikomor. Trvalo to několik let a vedlo to ke statisícům úmrtí, která byla zbytečná. Evropská unie teď požaduje neomezený přístup humanitární pomoci do Idlibu. Uvalujeme sankce, které způsobují syrskému lidu nesmírné utrpení. My jsme tam ty džihadisty vpustili, tak proč bychom si je neměli vzít zpátky? Teď je to zcela jasné. Děkuji, paní Klerdali. Děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb o tom, že Syřané trpí už víc než 9 let. Ale proč k tomu došlo? Kvůli nespokojenosti lidí s Asádovou vládou. A proto, že mezinárodní hráči toho využili, aby dosáhli změny režimu. Spojené státy a některé členské státy EU způsobili, že džihadisté se dostali do země přes Turecko. A ani po deseti letech se jim nepodařilo zvrhnout vládu. Usadili se mezi lidmi, někteří se eh, odhodlali vrátit, někteří jsou v Idlibu. Je v tom ironie. Když mluvíme o zahraničních bojovnicích, kteří přijeli z těchto zemí, nechceme si je vzít zpátky. Předpokládáme, že Syřané to s nimi nějak vyřeší. Klíčové je ukončit sankce, sednout si se syrskou vládou a obnovit mír v této zemi, zhostit se odpovědnosti za roli Evropy v této katastrofě a uznat úlohu syrské vlády v tom, že zastavila džihadisty a nárůst ISISu. Mnohokrát děkuji a jako další dostane slovo místo předseda komise a vysoký představitel pan Borel Fontaneles. Děkuji vám, vážená paní předsedající, děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří se zapojili do této rozpravy. Mohu jen říci, že chápu a sdílím váš pocit frustrace, který zazněl v řadě příspěvků, protože je jasné, že když se podíváme na krizi v Sýrii, EU e, zůstala bezmocná. E, pořád říkáme, musí zastavit, musí přestat, musí, musí, musí. Ano, ale jakou na to máme páku, jak je k tomu přimět. Mnoho let jsme říkali, že syrský konflikt nemá vojenské řešení a nakonec ale k tomu vojenskému řešení došlo. Z čí strany? strany? Ze strany těch, kteří jsou schopni použít vojenskou sílu a Evropa není v takovéto situaci. To znamená, že budeme naléhavě apelovat na všechny, aby zastavili útoky na civilní obyvatelstvo, aby eh, přestali bránit eh, v mm, příjezdu humanitární pomoci, aby respektovali práva a povinnosti plynoucí z mezinárodního práva, aby chránili civilní obyvatelstvo. Víme, že to je taková principiální deklarace, kterou ale nelze eh, podpořit nějakou odstrašující silou, která by to vynutila. Dění v Syrii je velkou lekcí pro Evropu, pro ten eh, geopolitický subjekt, tímž bychom chtěli být, pokud jim skutečně chceme být, tak musíme eh, přijímat eh, za tímto účelem potřebné kroky a opatření protože v opačném případě povedeme parlamentní jednání, jako je toto, a budeme zase říkat, je třeba, je třeba, je třeba, nebo musí, musí, musí. Děkuji. Děkuji vám. Tím končím tuto rozpravu. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je ústní otázka na komisi týkající se nové komplexní strategie EU Afrika. Chtěla bych vám všem připomenout, že Chcete-li se zapojit do postupu Cash the Eye nebo pokládat otázku pomocí modré karty, můžete používat jak tradiční metodu, anebo elektronickou metodu. A první si vezme slovo předseda výboru DB, DV, autor otázky pan Tobem. Děkuji vám, paní předsedající, vážený na paní komisařko, vážení kolegové. Komplexní strategie EU-Afrika je příležitost pro nový začátek ve vztazích EU-Afrika. Měli bychom si tady dnes všichni slíbit, že se skutečně pokusíme udělat pokrok, že už se nebude jednat jenom o slova a projevy dobrého úmyslu, že přejdeme ke konkrétním krokům. Měli bychom opravdu postupovat strategicky, soustředit se na konkrétní kroky a už nestrácet čas. Nová strategie musí uznat sílu a potenciál afrického hospodářství. Měli bychom vytvořit dlouhodobou strategii, která bude užitečná pro zájmy naše i zájmy našich afrických partnerů. A také bychom měli eh, přispívat k provádění cílů udržitelného rozvoje. Má-li být strategie úspěšná, myslím, že potřebujeme tři věci. Za prvé, jasnou eh, vizi toho konečného cíle musíme mít konkrétní plán a komplexní přístup s využitím všech dostupných nástrojů. Za druhé, potřebujeme si uvědomit co můžeme získat, když se nám podaří posílit naše partnerství, o co vlastně jde. Za třetí, musíme definovat, jak lépe využívat eh, nástroje pomoci, jak je zefektivnit a komise by měla mít vůdčí úlohu v tom, že bude koordinovat práci evropských institucí a členských států. Je tedy řada eh, příležitostí v oblasti hospodářského růstu, zaměstnanosti a obchodu. Máme před sebou i bezprostřední výzvy, jako jsou změny klimatu, chudoba, konflikty a nezákonná migrace. Vysoký eh, demografický růst v Africe znamená, že nadále tam poroste i chudoba. V roce 2030 celková chudoba by se měla soustředit téměř výhradně do Afriky. Eh, mohou se eh, potom objevit konflikty v zemích postižených chudobou a vysokou mírou nezaměstnanosti. Jménem Výboru pro rozvoj jsem položil několik otázek komisi a doufám, že tedy dnes dostaneme nějaké jasné odpovědi. Za prvé, jak bude nová strategie přispívat k provádění cílu udržitelného rozvoje a k, především k vymícení extrémní chudoby. Jaké opatření a jaké mechanismy budou zavedeny? Za druhé, jak bude nová strategie přispívat ke strategickým zájmům Unie a ke společným prioritám obou partnerů, zejména pokud jde o řádnou zprávu, lidská práva, boj proti nerovnostem, změnu klimatu a tak dále. Za třetí, jak hodlá komise zajistit zapojení afrických a evropských vlád, parlamentů, místních orgánů, soukromého sektoru, občanské společnosti do vypracování nové strategie. Za čtvrté, chci vyjádřit i určité znepokojení ohledně potenciálního překrývání se činností. Afrika je samozřejmě prioritou v rámci spolupráce NDICI. Jak komise konkrétně zajistí soudržnost a zmírní rizika překrývání strategických rámců v této oblasti? A konečně, vážená paní komisařko, vážení kolegové, soudržnost rozvojové politiky vyplývá jako povinnost ze smluv a je třeba tedy tento závazek konečně naplnit. Mě by tedy zajímalo, jak hodláte do strategie zapracovat soudržnost, soudržnou rozvojovou politiku. Těšíme se na spolupráci s komisí, stojí před námi obrovský úkol, ale zároveň je to i velká příležitost, takže pusťme se společně do práce. Děkuji. Pane předsedající, v jménu komisí głos zabíře. Mnohokrát děkuji. A nyní za komisi dostává slovo Juta Urpilainen. Prosím, paní komisařko. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, na úvod bych vám chtěla poděkovat za to, že jste mě pozvali na diskuzi k natolik eh, průlomovému okamžiku ve vztazích mezi EU a Afrikou, což je právě ta nová strategie pro Afriku. Jak jsem se zavázala při svém slyšení, budu se snažit co nejvíc posílit a prohloubit spolupráci mezi komisí a Evropským parlamentem. Jsem proto ráda, že dnes máme příležitost pro výměnu názorů. to příhodnější, že poprvé eh, k tomuto parlamentu eh, promluvám právě na téma vztahu s africkým kontinentem. Já si cením vaše zkušeností, poznatků a názorů. Mám za to, že jsou důležité pro takovéto téma. Při naší první cestě mimo Evropu jsme s paní předsedkyní Van der Leyenovou jeli do Afriky. Viděli jsme kontinent mládeže plný sebedůvěry a potenciálu, atraktivní pro globální aktéry. Setkali jsme se s partnerem, který si zaslouží pozitivnější zapojení z naší strany. Už jsme vydlážili cestu pro změnu Evropsko-Africkou aliancí pro udržitelné investice a pracovní místa, což podpořil také eh, externí investiční plán pro udržitelné investice. To se nám podařilo ve velice krátké době. Takový toho matatelný pokrok. A nyní můžeme stavět na těchto výsledcích a zajít dál. Přišel čas pro novou kapitolu, která bude znamenat velký krok vpřed v našich vztazích. Aby k tomu došlo, potřebujeme novou komplexní strategii. Bude to strategie, která podpoří potenciál Afriky, politický, ekonomický, snahy vlády, a posílí také mír a odolnost. Musí to být strategie, která zajistí partnerství a závazek. Strategie, která zajistí Evropské unii lepší pozici v novém globálním kontextu, aby se v tom také odrážely cíle této geopolitické komise a ambice Evropské zelené dohody. Priority byly stanoveny v roce 2017 a stále platí. Nepřistupujeme k tomu tak, že bychom měnili celkový směr. Ale chceme posílit úsilí, abychom dosáhli lepších výsledků. Komplexní povaha strategie bude zajištěna tím, že bude propojena s agendou 2030 pro udržitelný rozvoj, s pařížskou dohodou o klimatické změně, s globální strategií EU a s evropským koncensem o rozvoji a s agendou 2063 Africké unie. Budeme se dál věnovat ekonomické eh, integraci, rozvoji lidského potenciálu, mobilitě a migraci. Kromě otázek klimatu, klimatu a environmentálních eh, eh, problémů se zaměříme také na digitalizaci a rovnost pohlaví. To jsou velice důležité aspekty, které umožňují rozvoj. Rozvoje by nebylo ani bez solidní zprávy a řízení, respektu pro lidská práva, bezprávního řádu a demokracie. Proto se budeme věnovat i těmto oblastem, vedle boje za mír, bezpečnost a proti extremismu. A poslední, ale stejně důležitá věc je to, že chceme s našimi africkými partnery pracovat na multilaterálním systému založeném na pravidlech, který je neustále více spochybňován. Klíčovou prioritou pro můj mandát bude to, aby implementace této strategie podpořila tu část moci, kterou reprezentujete vy. Mladí lidé, včetně mladých žen, musí tu strategii také vzít za svou. Vítáme nový ambiciozní rámec, ten už vlastně máme, jak na politické, tak na technické úrovni. My zatím dále nasloucháme a snažíme se zajistit, abyste strategii vzali za svou jak vy, tak naše členské státy, ale také naši afriční partneři a občanská společnost, včetně mládeže. Budeme mít eh, schůzky kolegí 27. února v Etiopii a také ministerskou schůzku v květnu. Obě akce nám dají zásadní příležitosti k dialogu s našimi africkými partnery. Já mám v úmyslu odjet v únoru do Afriky a v březnu a provést co nejširší konzultace. Nový návrh strategie bude mít kolegium na programu k přijetí na začátku března. Bude to počátek konkrétnější činnosti a spolupráce s klíčovými aktéry. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já se těším na naši rozpravu a na to, že uslyším vaše názory na to, co vy vidíte jako prioritní oblasti pro obnovené partnerství mezi EU a Afrikou. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní jménem EPP paní Hildegard Bentele. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, Hovoříme o nové eh, strategii EU Afrika. Proč ji potřebujeme? Je to proto, že poprvé komise geopoliticky definuje takovou tu strategii v souvislosti s cíly udržitelnosti. Máme problémy s klimatickými eh, změnami a migrací. Je potřeba eh, nové dohody kotonů, a, která by prosadila cíle zeleného dílu a zónu volného obchodu v Africe. To jsou všechno nové záležitosti, které by měla obsahovat strategie EU Afrika. Podle mého názoru je důležité, abychom veškeré nástroje, které má EU a členské státy k dispozici, používali koherentně a abychom se ponaučili z minulosti což znamená soustředit se na férové obchodní podmínky a generování příjmů z daní v afrických státech, možnosti vzdělávání, posilování demokracie a právního státu, posílení bezpečnostních složek, posílení pozice žen a dívek a zapojení regionální a místní úrovně. Cílem musí být, aby každá Afričanka a každý Afrika, Afričan měli zajištěnou životní perspektivu ve své domovské zemi nebo ve svém regionu. Potřebujeme um, jak na straně EU, tak na straně Afriky uh, odpovědnost a pravé partnerství, které by bylo k oboustrannému prospěchu. Uh, náš předseda frakce Manfred Weber uh, v minulém roce se zasazoval o zřízení funkce komisaře pro Afriku, z čehož je vidět, jak důležité důležité je téma Afriky pro EPP. Já tedy eh, velice podporuji ten cíl, aby do konce tohoto legislativního období eh, byly položeny lepší eh, základy vztahu mezi EU a Afrikou. Děkuji a nyní jménem frakce SD dostane slovo pan Udo Bulman na jednu minutu. Paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, Máme radost, že stojíte právě na tomto místě a že vnášíte srdce do tohoto nového úkolu. Ano, Evropa a Afrika jsou partneři. A jsme zpřízněni osudem, a když si vezmete problémy v příštích letech, tak pokud je nebudeme řešit společně, tak všichni selžeme. A hlavním předpokladem partnerství je, eh, že obě strany mají rovné pozice, což ale znamená žádné krátkodobé národní zájmy, ani krátkodobé evropské zájmy, ale partnerství se musí zakládat eh, na dobrých vyhlídkách. Eh, dejme eh, dívky do školy. Dívky by měly chodit do školy při nejmenším 10 let, aby dokázali pomoci své zemi. Zdravotní péče pro všechny a kvalitní práce, to je něco jiného než zaměstnanost. Je potřeba dobrých pracovních míst, aby mohly země být vybudovány a aby se vyvinuly v udržitelné společnosti. To je naším úkolem a k tomu chceme celým eh, svým srdcem přispět a všemi silami to podporovat. Děkuji a jménem frakce Renew Europe dostane slovo pan Charles Gerens. A to na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Kongo je největší frankofonní zemí světa. Mezi Nejpoužívanější jazyky v Africe patří portugalština, francouzština a angličtina. EU je kromě toho zdaleka nejvýznamnějším partnerem Afriky v oblasti obchodu a rozvoje. Evropská unie tedy má s Afrikou velice úzké vazby. Ovšem, kdybychom se soustředili jenom na udržování statu quo, to by mohlo být velice kontraproduktivní. My potřebujeme globální strategii, která bude eh, pokrývat mm, oblasti politiky, bezpečnosti, rozvoje, ekonomiky, obchodu. Takto obsáhlá strategie by si měla vytyčit eh, jasné cíle eh, v čase a také cestovní mapu, jak k ním dospět. V 90. letech to byla takzvaná Delorsova metoda, díky níž EU eh, e zaznamenala velké pokroky v oblasti našich vztahů s Afrikou. Dnes je vývoj v Africe zcela zřejmě podmíněn činností samotných Afričanů, ale stále více také činností Číny, Indie a Ruska, Eh, tyto země navazují stále užší vztahy z eh, ekonomické, politické i humanitární. A v tomto kontextu tedy bude eh, probíhat spolupráce EU s Afrikou. Mohli bychom mít třeba společný bezpečnostní přístup a měli bychom umožnit Africké unii, aby zasedala v Radě bezpečnosti OSN. Také bychom mohli najít společný postup v oblasti klimatických změn na co čekáme? Proč se nezřídí obchodní spolupráce tak, aby vznikla zóna volného obchodu mezi Evropskou unii a, Evrop- a Africkou unii? Afrika se musí rozvíjet sama, ale samozřejmě my můžeme obohatit o své zkušenosti a nyní řečník byl přerušen. Děkuji za skupinu ID. Vystoupí paní Bilde na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Není náhodou, když v zápětí po Brexitu eh, Londýn eh, uspořádal summit eh, Spojené království Afrika. To ukazuje, že skutečně EU e ztrácí půdu pod, nohami, protože, pod nohama, protože přichází o britského spojence, který je velice významný v Africe. Navíc tady jsou snahy i ze strany Ruska, Číny, Japonska. Minulý týden to bylo africké turné eh, kanadského premiéra Trudeau. A v tomto kontextu vágní přísliby rovného partnerství jsou k ničemu. Navíc máme dohody eh, o rybolovu, které jsou nevyvážené a to nic tedy nepotvrzuje tento nový start eh, vztahů. Ale především je problémem ten vyčkávací postoj k migraci. To je velice zásadní otázka pro Evropu. Hovoří se o rozšiřování programu Erasmus, ale přitom by to byla jenom nová cesta pro imigraci spolupráci z Afriky. Unie chce tedy zopakovat neúspěch z Kotonu a um, bude to prostě další ztracená dekáda. Děkuji vám, paní poslankyně, nyní za zelené paní Herzberger Fofana na jednu minutu. Partnerství mezi Evropskou unii a Afrikou se opírá o společnou strategii, která zdůrazňuje novou spolupráci v oblasti politik na základě hodnot, které jsou dojednané, sdílené, vyvážené Nové dohody, pokud jde o tuto strategii, byly uzavřeny na summitu EU Afrika v Abidžanu v roce 2017. Tehdy hlavy států a vlád zdůraznily priority a byly to především čtyři priority v oblasti investic, lidského kapitálu, odolnosti míru eh, a řádné zprávy a dále v oblasti investic do struktur udržitelného rozvoje a migrace eh, tato spolupráce eh, by rozhodně také měla znamenat odklon od paternalistického přístupu, který dosud převládal. Při, přichází eh, do hry také eh, nové aspekty strategie. Tato nová iniciativa, kterou komise podporuje, nicméně vyvolává i řadu otázek. Jak vymítíme, vymítíme chudobu, jak odstraníme překážky rozvoje a jak dáme bezpečné vyhlídky mladým lidem a ženám, kteří na tomto kontinentě představují 60 obyvatelstva. A nyní byla řečnice přerušena. Děkuji a nyní za EKR slovo dostává paní Višněvska. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, a především paní komisařko, potřebujeme novou strategii EU AKT. Musíme čelit novým výzvám, především migraci. Mladí lidé přijíždějí z Afriky i z dalších zemí tohoto regionu, protože mají omezené příležitosti vzdělávat se, malé možnosti osobního růstu a nedosáhnou na slušné živobytí. Měli bychom si tedy položit následující otázku. Co potřebují mladí lidé z AKT? Především dobré vzdělání. Nejlepší investicí jsou investice do vzdělávání. Nedostatečný přístup ke vzdělávání představuje skutečnou překážku na cestě k hospodářskému rozvoji a k vymícení chudoby. Peníze bychom tedy skutečně měli dát na vzdělávání, které také podporuje podnikavost mladých lidí. Měli bychom jim dát přístup k mikropůjčkám, a Evropská unie by měla mít jednoduchý mechanismus, který by mládeži umožnil zakládat podniky v jejich vlastní zemi, protože oni chtějí budovat bohatství své vlastní země. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Za GUE má slovo pan Orban Crespo na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je jasné, že Evropská unie potřebuje novou strategii pro Afriku. Problém ale je, že to vypadá, že Evropa chce strategii, která odpovídá zájmům nadnárodních koncernů a politických elit a nikoli cílům rozvoje a zájmům většiny africké společnosti. A proč? Nic si nenalhávejme. Migrace, bezpečnost, obchod a investice, to je ve skutečnosti geopolitická agenda Evropy Evropské unie. Ale Afrika i Evropa potřebuje spíš trvalý vztah založený na lidských právech, sociálním rozvoji a na ekologické udržitelnosti. A takováto strategie e, nemůže být nástrojem e, obchodních zájmů nebo bezpečnostních zájmů Evropské unie. Je potřeba, abychom otočili o 180 stupňů naše politiky, aby byly koherentní e, se zaměřením na práva. Začněme to praktik, začneme, začněme praktikovat praktikovat spravedlivý obchod s Afrikou, zaveďme legální trasy migrace a požadujme od evropských firm, aby plně